Shall we start? Ladies and gentlemen, please take your seats. Dámy a pánové, prosím, zajměte svá místa. Äh, Vážení kolegové, dovolte, abych vás přivítal na druhém dni naší konference. Bohužel pan Moraes ani paní eh, Lutner tady být dnes eh, nemohou, protože mají nějaké povinnosti ve Vídni. Pan Diaz de Mera je místopředseda výboru Libe a tím pádem bude předsedat i tomuto výboru Já vás tady vítám, pane Diazdemira, a těším se na úspěšné vedení této schůze. Já se jmenuji Buchman a jsem předsedou Rakouského výboru pro evropské záležitosti Rakouského parlamentu a ve svém minulém životě jsem také byl eh, ministrem v regionální vládě. Vážení kolegové, Chtěl bych vám také říci, že máme plný jazykový eh, režim s výjimkou malčtiny a švédštiny. A dále bych chtěl ještě říci, že došlo i k přijetí důležitých rozhodnutí ze strany trojky předsednictví, na, na kterých vás chtěl teď upozornit. Chtěl bych vám oznámit, že trojka předsednictví se dohodla v rámci jednacího řádu, aby jmenovala do tohoto grémia zástupce, kteří budou moci navštěvovat tyto konference v souladu s článkem 14 nařízení Europol a budou se účastnit tam příštího sedání v únoru roku 2019. Zasedání výkonné rady Europolu to také budou moci účastnit jako nehlasující pozorovatele a poté podají zprávu po každé schůzi výkonné rady a e, tuto zprávu podají také písemně. Trojka e, se rozhodla nominovat pana Cvetanova na tuto důležitou funkci. A já se teď chci zeptat, jestli někdo namítá nebo má námitku vůči tomuto návrhu. Nevidím, že by se někdo hlásil, takže je tento postup schválen a pan Cvetanov je tímto zvolen jako náš zástupce ve výkonné radě Europolu. A teď, vážení kolegové, můžeme přejít k našemu programu. Měli bychom eh, vést výměnu názoru se zástupcem eh, ochránce osobních údajů v Evropské unii a předtím ještě dovolte, než mu dám slovo, abych eh, ještě ve stručnosti vysvětlil, jakým způsobem bude probíhat naše dnešní debata k tomuto bodu. Eh, bude to podobný eh, eh, model jako včera, kde se budou střídat dva zástupci evropských parlamentů, parlamentů členských států s jedním poslancem Evropského parlamentu, dokud nevyčerpáme seznam řečníků. Ti z vás, kteří se budou chtít přihlásit o slovo, tak vyplňte prosím vaši kartičku a přidejte ji zástupcům sekretariátu, kteří potom Eh, ty kartičky přinesou tady na pódium a my eh, vytvoříme pořadí těch, kteří se přihlásili o slovo. Dále chci říci všem eh, zástupcům parlamentu, aby vyplnili tu kartu v příslušné barvě, pokud se chtějí přihlásit o slovo k danému bodu. Řečnická doba se omezuje na dvě minuty pro každého řečníka a já e, potenciálně budu muset ještě přizpůsobit tuto dobu tak, aby se ke slovu dostali všichni, kteří o to budou mít zájem. A teď tedy uděluji slovo panu Vivěrovským, které bude mít 10 minut na úvod. Pane Vyvěrovsky, prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to first... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám eh, poděkoval za to pozvání na toto zasedání a že vám mohou poskytnout aktuální informace o úkolech, které provádí náš úřad ve vztahu k Europolu. Jak asi všichni víte, Evropský ochránce dat má na starosti ochranu údajů evropských institucí z pohledu ochrany osobních údajů, v současnosti ve 28 členských státech existuje 28 právních úprav, které mají na starosti podobnou eh, problematiku. To je důležité si uvědomit, eh, když hovoříme o roli tohoto ochránce, který má na starosti dohled nad koordinací eh, koordinaci, zatímco většinu těch úkolů provádějí národní ochránci, veřejní ochránci údajů a kteří také dohlížejí na těmi toky informací a údajů do Europolu. Od roku 2017 náš úřad má dohled nad Europolem z té oblasti ochrany údajů a to nás přivedlo ve velmi, k velmi užitečné spolupráci na nejvyšší úrovni, na úrovni managementu, ale samozřejmě také ve spolupráci s výkonnou radou, ale také na velmi praktické úrovni, kde eh, eh, jsme neustále v kontaktu s lidmi, kteří to mají na starosti v terénu. Už jsme měli jednu společnou schůzi v roce 2017, ale teprve poté začala ta reálná praktická práce. Jsou to dvě inspekce, které jsme provedli. Jednu z nich už jsme úplně ukončili i po vašem zasedání a ta druhá inspekce byla provedena teprve minulý měsíc a ty s tím spojené postupy ještě probíhají. Máme také několik pravidelných eh, setkání každý druhý měsíc s Europolem. Jeden z nich skončil eh, včera tady v Bruselu, takže jsme neustále v kontaktu s Europolem a naši zaměstnanci pravidelně jsou v kontaktu s zaměstnanci Europolu a probírají nové projekty na ochranu osobních údajů v Europolu. Stejně tak eh, jsme rozpracovali velmi úspěšnou spolupráci na vyšších úrovních a ochrance, veřejné ochrance údajů. se pravidelně setkává také s výkonným ředitelem Europolu, například i v červenci tohoto roku. Co je asi nejdůležitější z těch současných aktivit, jsou ty již zmíněné inspekce a praktická spolupráce. Ta první inspekce byla provedena v prosinci 2017 a působnost této inspekce byly technické právní záležitosti a, a kontrola administrativních údajů. To znamená, že my monitorujeme během těchto inspekcí nakládání s údaji ze straně zaměstnanců. Nicméně nejdůležitější součást práce Europolu se týkala těch technických a praktických analýz, o přijímání dat, o zpracování dat, operativní analýzy, to se týká pašování migrantů a pašování heroinu a také do pravidelné přeskumy. Ty technické kontroly se potom týkaly monitorování e, zabezpečení informačních systémů a všech pravidel a praktických řešení, které souvisejí s uchováváním dat. Zpráva byla Europolu poslána v květnu, bylo tam 45 doporučení, většina z nich byla čistě praktických e, korekcí nebo návrhů nic ve větším rozsahu, nešli jsme nic, co by nás vedlo k tomu, abychom museli zahájit nějaké oficiální šetření. Což bychom mohli dělat, kdybychom k tomu měli důvod. Tato doporučení a jejich provádění se teď monitoruje normálně v průběhu naší běžné práce. V roce 2018 jsme potom přistoupili k druhé inspekci. To se týkalo informačních systémů Europolu, například tady šlo o uchovávání dat nezletilých osob a také ověřování identity migrantů v hotspotech. Z technického hlediska jsme se zaměřili na registr vstupu do systému a validaci. Testování a validaci tedy. Administrativní data byla také kontrolováno, tam to šlo o výběrová řízení. Europol již schválil eh, protokol eh, z této inspekce a my teď vypracováváme celkovou zprávu a naše doporučení. Příští Úkol pro nás je inspekce naplánované, naplánované na konec roku 2018. Tam jde o programy boje proti financování terorismu. V tom Europol také hraje velmi důležitou roli. Další eh, částí naší práce v souvislosti s dohledem nad Europolem je, jakým způsobem je uspořádána spolupráce s národními úřady na ochranu osobních údajů. To se koordinuje v rámci eh, zvláštní skupiny pro spolupráci, ve které zasedají jednak veřejný ochránce, Evropský veřejný ochránce pro osobní údaje, jakož i jeho 28 protěžků členských zemí. My jsme se také vyjádřili formálně k několika projektům a k několika právním aktům, které se teď připravují. Jak asi víte, a bavili jsme se o tom také v Sofii, jsme vydali stanovisko ke spolupráci se zahraničními partnery Europolu, což jsou například jednání, které začnou se státy severní Afriky a Blízkého východu, aby byla umožněna spolupráce s úřady těchto zemí. To bylo součástí naší diskuze také v Sofii, jak už jsem říkal. A ten vyjednávací mandát, který byl přijat radou, to pokrývá a obsahuje také ta zmíněná doporučení od našeho úřadu ohledně například seznamu kompetentních eh, orgánů. A co se týče dalšího omezení eh, použití dat k jiným účelům, A potom to je také o přerušení nebo ukončení spolupráce, která eh, by mohla nastat v případě těchto dat. A na závěr bych chtěl ještě říci, že několik projektů bylo předmětem naší kontroly, například co týkalo spolupráce na evropské úrovni, eh, spolupráce mezi Europolem a Frontexem. Zahájili jsme konzultaci o výměně informací to proběhlo v září tohoto roku. Potom jsme také zahájili konzultaci s IKANem. Tady šlo také o zpracování údajů a potom na národní a mezinárodní úrovni jsme kontrolovali spolupráci s finančními analytickými jednotkami to jsme uzavřeli v červenci tohoto roku. Ale to je také předmětem naší další práce naší koordinační jednotce. Takže, abych to shrnul, mohu říci, že jak na té nejvyšší úrovni, ale i na těch běžných praktických úrovních spolupráce funguje velmi eh, dobře. Dostáváme odpovědi na naše otázky Europol eh, přistupuje k změnám svých postupů v okamžiku, kdy máme nějaké pochybnosti o tom, jakým způsobem probíhá výměna eh, informací. Jsou to věci, které se stávají, nastávají situace, kde se ptáme na již zavedené postupy, nebo i na postupy, které byly nově vytvořeny. Ale mohu vás ujistit o tom, že odpovědi, které získáváme, od Europolu jsou uspokojivé a to i přesto, že to někdy vyžaduje nějaké dodatečné investice nebo nápravu. For the presentation and the strict uh, time uh, management, uh, Mr. Diaz de Mera will chair the debate now. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor Gieborowski por su. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat eh, panu Věrovskému za tu zprávu, eh, se kterou nás seznámil. Tak, jak eh, bylo řečeno nejprve pan Grulich z České republiky dvě minuty. Dobrý den, dámy a pánové. Nejdřív bych předeslal, že Česká republika nemá nějakou zvláštní ambici Eh, ve eh, vedení, eh, vedení této skupiny. Dovolte mi ale vyjádřit podivení. Tři roky jsme připravovali jednací řád a na první schůzi provedeme bez diskuze, bez možnosti projednat ve vlastním parlamentu podivnou nevolbu stálého člena Rady Europolu. Je to velmi smutný a nekorektní způsob řízení první schůze po schválení jednacího řádu posloucháme zde zprávy, které si můžeme přečíst doma a zásadní bod eh, není ani součástí avizovaného programu. Je to velmi smutné. Senor Grulich. Pane Grulichu, eh, Bod, o kterém v tuto chvíli diskutujeme, je téma, eh, které se dotýká zprávy pana Věvorovského ohledně eh, ochrany osobních údajů. Takže ta otázka, kterou, kterou vy kladete, tady jsou dva nebo tři možné scénáře, o kterých se diskutovalo na trojce. Pan Buchman na úvod zasedání eh, o této otázce pohovořil. Každopádně eh, bych eh, vám doporučil, abyste se podíval na článek 14.4, kde je odpověď na vaši otázku. Děkuji vám a Není pan Keteros z Kypr. Děkuji. Poté, co bylo schváleno usnesení Evropského parlamentu z července ohledně zahájení rozhovoru o výměně údajů Europolu s Jordánskem, Tureckem, Izraelem, Libí, Tuniskem, Marokem, Egyptem a Alžírskem, v rámci boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Ano, tady se vychází z toho, eh, že by měla nejprve přijít eh, nějaká snaha o hodnocení dopadu, abychom vyhodnotili nějak rizika, eh, co přináší takováto výměna dát. A já bych tedy chtěl vědět, zda komise skutečně předložila takovouto analýzu dopadu. Zda máte o tom nějaké informace a já tady navazuji na to, co řekl kolega Dimitriu eh, ze včerejšího dne, tedy určité výhrady, které eh, tady panují, eh, především ohledně toho, aby eh, takováto dohoda byla eh, uzavřena se zeměmi, jako je například Turecko, eh, s tím, že s některými jinými zeměmi ze Středomoří by to bylo možné, ale ochrana údajů v Turecku je velice nízká a Turecko nekomunikuje s Kyprem, takže tam máme velké výhrady. Děkuji vám. To je samozřejmě velice důležitá otázka a uvidíme, jak na to bude eh, reagovat pan Věvěrovský a paní Karamoli z Francie. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je poměrně jednoduchá pokud jde o eh, probíhající vyjednávání mezi Evropskou uní a některými třetími zeměmi, eh, pokud jde o dohody o výměny osobních eh, dat mezi těmito zeměmi a Europolem. Rádi bychom věděli, chtěli bychom, abyste nám vysvětlili, jaké záruky jsou tam zakotveny, tak, aby ty třetí země správně používaly osobní údaje a nepřeposílali je do neautorizovaných třetích zemí které orgány budou ověřovat správné využití těchto dat a Členské státy, které zůstávají vlastníky eh, těchto informací, které postoupí Europolu, eh, otázkou je, zda mohou znést eh, výhradu proti tomu, aby se přeposlali takovéto údaje do třetích zemí, které nerespektují právní stát. A obecně bych ráda věděla, zda Evropská komise nejde příliš daleko v rámci své snahy o zajištění bezpečnosti s tím, že se snaží posilovat policejní eh, spolupráci se státy, které nijak nerespektují demokratické hodnoty. Děkuji. Muchas gracias, señora. Vamos a dar ahora... Děkuji vám. Nyní má slovo pan eh, Vivorovský, aby eh, reagoval na tato vystoupení. Prosím. Děkuji a děkuji za ty dotazy. Já se pokusím eh, to postupně zodpovědět eh, a bude to taková globální odpověď, ty odpovědi jsou eh, podobné. Náš orgán je kontrolním orgánem Evropské unie, takže my nezastupujeme komisi, jsme samostatný orgán, ale máme tu dozorovou činnost samozřejmě eh, pracujeme jménem ostatních institucí. Eh, musím říci, eh, že jsme viděli celou řadu tedy překážek ze strany Evropské komise, pokud jde o to vyjednávání. Samozřejmě nyní vzniká potřeba na různé typy spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. A tak, jak eh, již zaznělo na předchozích zasedání, není to pouze o tom, že bychom eh, zasílali eh, evropská data mimo EU, ale je tady potřeba Evropské unie získat data právě i z těchto zemí mimo Evropskou unii. A komise i rada a EDPS i Europol Eh, jsou si vědomi eh, skutečnosti, že ty situace v různých zemích jsou eh, zcela odlišné a nemůžeme tedy mít jeden jediný přístup, který by vyhovoval pro všechny země. A pokud jde o ty analýzy, jak to v jednotlivých zemích probíhá a jak se nakládá s daty, musí být velmi přesné. Jak tedy zajistit takovéto nakládání s daty mimo Evropskou unii? Jaké jsou možné limity, které můžeme nastavit pro zpracování dat? Samozřejmě jednak eh, můžeme důvěřovat eh, zahraničním partnerům, ale eh, pokud jim budeme důvěřovat, i přesto musíme mít formální dohodu a formální řešení, jak to bude probíhat ve třetích zemích. A bez ohledu na to, eh, co je napsáno na papíře, musí to být eh, v praxi vymáhatelné. A to je takové to nejobtížnější pro komisi, ale i eh, pro náš orgán, kdy musíme tedy vyhodnocovat situaci v jednotlivých zemích. Pokud je o ty konkrétní země, hovoří se o tom, že některé mají dobře nastavený systém kontroly dát a kontroly zpracování dát, to jsou země jako Izrael, pak eh, jsou no, další země, které jsou poměrně nové eh, v tom systému, ale mají alespoň nějakou eh, kontrolu. A pak máme Turecko, Tunisko, které začaly s tou výměnou a některé země jako Libanon, Jordánsko, Alžírsko, Egypt, prostě takovýto orgán kontroly dat vůbec nemají, takže ta situace je velice rozmanitá. Mm, Eh, musíme říct, že například eh, v Turecku eh, ten režim ochrany dat je naprosto nový, vychází to z starých příkladů z jiné části Evropy, takže to je systém, který jsme měli v Evropě tak před 20 lety já se dovolím nehodnotit eh, politickou situaci v Turecku a možnost eh, vymahatelnosti eh, zákonných aktů v této zemi, ale každopádně to, co my vidíme, jak ze strany komise i ze strany rady, je tedy velice opatrný přístup k těm dohodám, které Evropská unie a Europol potřebují, ale na druhou stranu Eh, existují určité pochybnosti, pokud jde o praktické využití těch řešení, která jsou nastavena. A eh, za náš orgán mohu pouze říci, že budeme se snažit eh, vyhodnocovat, zda takovýto typ analýz ze strany komise a Europolu probíhá odpovídajícím způsobem. Děkuji. A nyní dám slovo eh, expertovi v této oblasti, a to je kolega Axel Foss. Dě- děkuji, pane předsedo. Ehm, Vzhledem k tomu, že otázka dat je u nás tak velmi virulentní, tak nejdříve toto. My máme směrnici 2001-55, kterou jsme eh, eh, obnovili a pro Europol, Eurojust eh, jsme také tato datová ustanovení nebo ustanovení o ochraně dat zaktualizovali. Táží se zdali, to není dostačující ochrana, abychom také orgánům Eh, dali volnou ruku a umožnili jim v tomto rámci eh, konat. Získávat data je jedna věc a eh, postupovat data dále na základě těchto zásad by po mém soudu mm, mělo mít dostačující standardy těmito směrnicemi, těmito ustanoveními, aniž bychom dále omezovali činnost ehm, příslušných orgánů, například Europolu. Nestačilo by to takto? Ehm, to znamená, aniž bychom se museli vždy opakovaně vztahovat a odkazovat na eh, důvody ochrany osobních dat, jsme tedy provedli tyto úpravy, tyto aktualizace eh, zákonů, právních předpisů. Máme nyní tyto základy, právní základy pro Europol. Europol ví, kdy může údaje postupovat dál a také zpracovávat ta data, která dostává. Ještě máme ono rozlišení mezi administrativní administrativními a organizačními, anebo Eh, daty eh, potřebnými v eh, trestním řízení, to znamená spadajícími do procesu trestně právního stíhání, kde působí orgány činné, tedy v trestním stíhání. Podle mého soudu by vlastně toto pletivo mělo být dostačující, aby Europol byl eh, natolik informován, natolik um, osvícen a také kontrolován, aby eh, samostatně jednal bez jakýchkoliv omezení a abychom tuto otázku mohli uzavřít, abychom mohli tento úřad nechat v klidu pracovat, protože dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsme položili dobré základy a solidní základy. Děkuji, Axle. Ano, my jsme si nyní vyslechli národní parlamenty a nyní ještě za Evropský parlament paní Kiniči, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit, že jsem přijela trochu se spožděním. A to proto, že jsem musela přijít z jiné schůze, ale kde se hovořilo také o velmi citlivém tématu, což je interoperabilita informačních systémů. A to bude představovat nové výzvy. A nejenom pro zpracování údajů, které vytvářejí různí aktéři, a kde ta spolupráce se musí koordinovat, aby mohly spolupracovat i informační systémy. Ale jde také o složitost Eh, koordinace v, na úrovni dohledu. A proto vám chci položit tuto otázku a sice jakým způsobem DPS může sledovat ten nejnovější vývoj, zejména v oblasti eh, spolupráce mezi soudy a policejními jednotkami. Jaký možný dopad by mohl mít ten poslední vývoj také na tu parlamentní kontrolu ze strany Europolu, pardon, na parlamentní kontrolu Europolu. Protože musíme eh, odhadnout i dopad na tento nový mechanismus kontroly a děkuji vám eh, předem za vaši odpověď. Gracias, Katrina. La... Děkuji, Katrino. A nyní paní Mitak z Německa. Děkuji srdečně. Já mám ještě jednu doplňující otázku a sice jedná se o výměnu dat mezi Europolem a Frontexem. Řekli jste, že je to předmětem konzultací, to znamená, že se o tom jedná. Já jsem zaslechla, že očividně e, jsou problémy ohledně vzájemné výměny dat a e, také vzhledem k tomu, že Frontex má být ještě rozšířen a budou k dispozici obrovská množství dat a také Europol získá více funkcí při potírání kriminality, zejména e, převaděčské. Bylo by samozřejmě problematické, kdyby tam nedocházelo k rovnoměrné výměně a výměně na stejné úrovni. Mohli byste nám ještě vysvětlit, jakým směrem se tyto konzultace mezi těmito dvěma orgány nyní upírají? Ano, to je velmi dobrá a zajímavá otázka, děkujeme. A nyní pan Pavianen z Finska, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat účastníkům debaty za kvalitu této debaty. Směrnice o ochraně dat je implementována na národní úrovni v každém jednotlivém členském státě. Hovoříme-li o ochraně eh, dat, tak eh, si uvědomujeme, že situace v členských státech se různí. Tak jak to řekl eh, mm, supervizor ochrany osobních dat ale také se liší určité standardy ochrany, ochrany osobních dat. Potřebujeme tady zajistit konvergenci. Možná, že by mělo dojít ke konvergenci nejlepších praxí na celoevropské úrovni, protože i toto se příliš různí. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan Ellison za Evropský parlament. A pak dostane slovo ještě jednou zmocněnec pro ochranu dat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A také děkuji eh, zástupci zmocněnce eh, ochrany osobních dat. Mám několik otázek. Svrchovanost a právní stát členských států musíme samozřejmě respektovat a proto eh, mám jednu informaci k rozdělení roli mezi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 Evropskou agenturou a e, národními e, úřady pro ochranu osobních dat nebo dat obecně. Po mém soudu je důležité, aby členské státy i nadále zůstaly vlastníky dat a aby e, byla provedena jakási účelová vázanost. Státy musí rozhodnout, komu a za jakých podmínek budou data poskytována dále a budou tyto podmínky dodrženy, pak bude Europol určitě dobrým zprostředkovatelem. Ehm, to už eh, takto platí dlouhá léta, ale musíme si eh, uvědomit rozdíly mezi členskými státy a musíme je ctít. Děkuji. A nyní má slovo pan Jurovský. Eh, děkuji za tento seznam velmi důležitých a skutečně do hloubky sahajících otázek. Začal bych u velmi os obecných předpokladů a posouzení, to znamená ty právní eh, základy eh, pro eh, nakládání s, osobních, s osobními daty na evropské úrovni se zdají být všeobjímající a pokud nejsou dostačující, tak musíme provést určité úpravy, korektury, ale už o tom bylo diskutováno v závěru diskuse o novém nařízení o ochraně osobních dat, když jsme hovořili o tom, zdali bychom měli vytvořit tentýž systém pro všechny agentury v Evropě, anebo zdali si máme mm, zachovat určité speciální řešení, jako například pro Europol. A zákonodárci se rozhodli, že systém, který byl vytvořen pro Europol eh, dva roky, před dvěma roky, je dostatečně silný a, a také nejvhodnější pro tuto agenturu a měl by zůstat trošku jiný, trošku speciální oproti jiným agenturám. Takže mm, v reakci na odpověď pana Fosse, nebo otázku pana Fosse, bych řekl, ano, je to dobrý a rozsáhlý systém a mm, znamená to tedy, že máme přenechat věci zcela Europolu. My v podstatě přenecháváme praktickou práci, každodenní, každodenní práci Europolu, ale určitě je zde i potřeba podívat se i na nová řešení, které, eh, která jsou navrhována zejména v době nových eh, změn eh, v informačních technologiích. A víme také, že Europol proměňuje mnoha řešení mm, v rámci informačních technologií, což je běžné v tomto oboru a mm, také si myslíme, že mm, napomáháme jejich implementaci Trochu jiné je to, um, pokud je o transfer třetím zemím. Jsem si jist, že evropské agentury a eh, orgány Evropské unie, ale i Europol samotný především má zájem o získávání dat eh, zvenčí. To je mm, něco, co ale zvládá. Europol je na to připraven. Ať už je to dobré nebo špatné, každá dohoda tohoto druhu zahrnuje i reciprocitu, vzájemnost. Když nám někdo e, data poskytuje, tak chce také něco na oplátku e, od Evropské unii a unie a to vyžaduje naši určitou odezvu a naše posouzení ze strany tedy mm, parlamentu i komise. Pokud jde o interoperabilitu, to je téma samo o sobě, ale současně eh, je to propojeno s Europolem a EU Lízam, tedy agenturami. Já jsem měl možnost zúčastnit se konzultací o interoperabilitě minulý týden ve Štrasburku během zasedání Evropského parlamentu. Tam jsme měli setkání s eh, komisí a zástupci EU Líza a stínovými zpravodají a zpravodají o balíčku interoperability. Vedli jsme skutečně živou diskusi o 6-7 databázi, které mají být interoperabilní. Je to začátek vlastně dlouhé práce ukazuje se, že vzniká 40 různých databází a systémů, které budou zanedlouho interoperabilní. To znamená, že činíme právě nyní důležitý krok, protože měníme zásadní pravidla, principy pro eh, blízkou budoucnost. Ano, jsme zapojeni do tohoto procesu. Eh, Zmocninec pro eh, ochranu dat byl přizván do vysoké skupiny pro interoperabilitu. Byl tam přizván orgány EU, také posuzujeme projekty, návrhy projektů, které se nyní připravují. A moje návštěva ve Štrasburku byla toho dobrým příkladem. Problematika využití infrastruktury Europolu členskými státy, což se také e, projevilo v otázkách, je něco, co se nachází na rozhraní mezi povinnostmi zmocněnce, pro ochranu osobních dat EU a zmocněnci národních států. Je to také ale součást diskuse o interoperabilitě, protože interoperabilita neznamená pouze postup dat z úrovně EU na nižší nejnižší úroveň, ale je to také semantický aspekt toho celého a je to také možnost eh, vlastně eh, předávání dat z národní úrovni dál a přijímání dat eh, na národní úrovni. A ne všechny státy jsou na to připraveny. A to mě přivádí ke kooperaci s orgány s národními orgány ochrany osobních dat. Spolupráce tady probíhá mezi evropskou úrovní a národními státy. Eh, diskutuje se o všech předmětech a tématech, které spadají do našich eh, příslušností, zejména eh, ty, které souvisejí s využitím infrastruktury Europol členskými státy a e, které souvisejí také s postupem dat e, ze zdrojů e, národních států do Europolu. Pokud hovoříme o implementaci směrnice na úrovni členských států, hlavní koordinační orgán pro tyto účely je Evropská rada pro ochranu dat. Sestává také z 28 Eh, orgánu ochrany, ochrany dat a EDP, ale má mnohem širší kompetence než pouze jedna agentura. Tento orgán je odpovědný za harmonizaci toho, jak je nařízení ochraně osobných, osobních dat e, obecně implementováno, ale také jak je implementována druhá část reformního balíčku a jak je transponována v národních systémech. Pak otázka po Frontexu a o konzultacích s Frontexem. Ano, to je pravda. Byli jsme požádáni o možnost transferu dat mezi Europolem a Frontexem a zpět Frontex již postoupil data Europolu v rámci tzv. osobních eh, datových balíčcích, zatímco transfer dat od Europolu do Frontexu by mohlo být již zanedlouho v provozu, ale vytváří to problémy, zejména z právního hlediska. Domníváme se, že neexistuje pro takovýto transfer dostatečná právní základna zatím. Pan fos se ptal na eh, vlastně mm, robustnost tohoto systému a já jsem řekl, že musíme diskutovat o určitých korekturách, tak právě toto je takový příklad. Máme sice dvě agentury, které jsou dobré ve zpracování osobních dat, ale určitě eh, pokud jde o transfer osobních dat z Europolu e, do Frontexu, pro provozní e, důvody nám zatím chybí přesný právní základ. Takže naše konzultace navrhly ještě další práci, další práci na objasnění právního základu. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji vám, pane Vyvěrovský. A ještě předtím, než jdeme k dalšímu panelu, tak mi dovolte, abych shrnul debatu. A chci se vrátit k tomu, co řekla paní Činiči o interoperabilitě informačních systémů a také bych chtěl zopakovat to, co tady bylo právě řečeno o absenci právního základu pro přesun dat mezi Frontexem a Europolem. A to ještě je menší problém než následující. Zamyslíme-li se nad interoperabilitou, tak si musíme uvědomit, že mluvíme o evropských institucích, které mají na starosti bezpečnost, ale nepůsobí jenom v Evropské unii, protože z podstaty věci musí působit v globálním eh, měřítku. Hovoříme tady o také interoperabilitě s Interpolem. Se systémem OSN, který pokrývá nejvyšší počet zemí na světě a jakým způsobem se postaráme o to, aby naše nástroje na ochranu osobních údajů byly interoperabilní eh, s tak vysokým počtem eh, členů jiné organizace. Je to otevřená otázka, kterou tady předkládám eh, k úvaze, protože my bychom to měli probrat z různých aspektů. Jde také o rozpočet to všechno jsou eh, věci, které eh, bychom se mohli zabývat. Děkuji vám, pane Věrovský, za vaše velmi zajímavé odpovědi na naše otázky. Je to samozřejmě oblast, která nás velmi zajímá, ale víme, že tady máme velmi silný a dobře fungující úřad na ochranu osobních údajů. Teď přejdeme k dalšímu panelu. To se týká boje proti finanční zločinnosti, jde o eh, zisky z organizovaného zločinu a pan Martin Reisenberg, který je eh, státním zástupcem v Nizozemsku, který má na starosti boj proti financování terorismu, ten eh, naši debatu uvede a potom tady bude pan De Ball, nebo paní De Ball z Europolu a Poté samozřejmě budete moci klást své otázky. A předám, ještě za chvilku předám eh, předsednictví této schůze panu Buchmanovi. Chtěl bych ale ještě říci, že finanční zločinnost eh, je velmi zásadní oblast, která má dopady na další oblasti trestné činnosti, jako je eh, obchod eh, s lidmi, pašování drog a tak dále. A chtěl bych eh, v této souvislosti také připomenout, že bývalý výkonný ředitel Europolu upozorňoval opakovaně na zásadní důležitost této problematiky na předchozích zasedáních této parlamentní skupiny pro kontrolu Europolu. Proto jsem velmi rád, že tady dnes je pan Martin Reisebeck, eh, státní zástupce z Nizozemska, který má na starosti problematiku boje proti terorist, eh, financování terorismu. Má na starosti pilotní projekt, který propojuje policejní jednotky státní zástupce a čtyři největší nizozemské banky, které analyzují dostupné finanční eh, údaje a snaží se předejít teroristické činnosti. Potom ehm, si budeme moci vyslechnout paní Debou z Europolu. A potom slovo dostane pan Buchner. Děkuji vám, pane Diaz Demera. Já se velmi těším na následující prezentace pane Reisenbecku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V oblasti prevence terorismu je klíčové, aby eh, se snažili zamezit financování terorismu, aby to bylo součástí našeho celkového přístupu. V Nizozemsku jak veřejný, tak i soukromý sektor se spojili, aby vyšetřili, jak by mohli společně přispět k řešení těchto problémů. A pro mě velkou ctí, že se teď s vámi mohu podělit o předběžné výsledky eh, naší eh, pracovní skupiny, která má na starosti boj proti terorismu. Je to partnerství soukromého a veřejného sektoru, eh, podílí se na tom největší nizozemské banky, analytická jednotka, pojišťovny, ale dále naše vyšetřovací úřady a státní zastupitelství a společně se tedy propojili, aby vyšetřovali finanční trestnou činnost. My se snažíme tím předcházet trendy, které teprve přijdou, jako jsou nové platební metody, všech metod, které máme, ať je to prohledání eh, něčí domácnosti nebo prohledání bankovních účtů, tak se snažíme vždy zohledňovat způsob financování terorismu, ale moc indicí o tom nenacházíme a tím teď nechci říct, že ty nové platební, platební metody se nepoužívají v tak velkém rozsahu, ale spíše je to proto, že jsme ještě pořád neidentifikovali infrastrukturu, kterou eh, používají teroristé pro svou činnost. Samozřejmě musíme monitorovat nové platební metody, abychom zjistili, jestli nejsou zvláště náchylné pro financování terorismu, ale mezi dobí také objevujeme celou řadu tradičních eh, finančních technik, jako je mikrofinancování běžným bankovním systémem, používání převodů prostředků, velmi často za použití prostředníků, ale také jsou to nelicencované takzvané halala banky. A proto je velmi obtížné pro finanční ústavy identifikovat eh, zdroje eh, financování terorismu svými běžnými postupy, due diligence, a proto jsou různé důvody. Za prvé, neexistuje dostatek eh, efektivních typologií eh, indicí a nejde samozřejmě jenom o původ těch prostředků, ty velmi často mohou být legální, ale spíše jejich eh, určení. A čím dále jste od toho místa určení, tedy té teroristické činnosti, tak tím hůře se objevuje Eh, nějaké podezření, zejména v případě velmi malých eh, částek, což eh, velmi často platí u financování terorismu. A potom jde o to, že naše vnitrostátní legislativa požaduje po našich finančních institucích, aby identifikovali podezřelé transakce a ty osoby, které je provádějí. Dostáváme upozornění na některé velmi podezřelé transakce od finančního sektoru, a velmi často jsou to velmi eh, relevantní informace, důležité pro naše vyšetřování. A eh, řada našich vyšetřování skutečně začíná na základě těchto upozornění. Takže běžná due diligence zákazníků bank eh, nám pořád, tedy orgánům činným trestným, trestním řízení, dává řadu užitečných informací. Nicméně, jak veřejnost, tak i soukromí Eh, sektor eh, se snaží neustále zlepšit efektivnost eh, tohoto úsilí. Naše orgány vyšetřovací mají tedy k dispozici důležité informace, jsou to často osobní údaje, kontaktní informace o osobách, které jsou považovány za blízké teroristům. Jak už bylo řečeno, finanční ústavy mají právní povinnost identifikovat tyto osoby v rámci jejich databáze klientů a mají nám upozorňovat jakékoliv podezřelé transakce. Vzhledem k tomu, že tyto osoby jsou považovány za terorismy, potom státní zástupci a vyšetřovací orgány jsou toho názoru, že velmi naléhavé, aby eh, se tyto osoby co nejdříve identifikovaly a sledovaly. Nicméně Chceme-li ty informace najít, tak eh, proč nevyužít příležitosti, které máme v našem právním rámci, což eh, jsme přesně začali dělat prostřednictvím našeho pilotního projektu. A to skupina pro boj eh, s financováním terorismu se opírá o naše policejní jednotky, které mají kontrolní funkce, dá jsou to státní zástupci a byla založena v roce 1997 tak, aby posílala, posílila eh, integritu finančního systému. Snažíme se využít stávající informace, které máme pro našeho právního systému, snažíme se to koordinovat se státním zastupitelstvím a policejní jednotky potom mají vysoce prioritní informace, které mohou sdílet se svými soukromými partnery nebo partnery v soukromém sektoru o eh, těch podezřelých osobách s financování terorismu. Tyto informace jsou potom předmětem šetření těchto eh, partnerů a zprávy jdou potom eh, finanční analytické jednotce, která to dále analyzuje, která vyšetřovacím orgánům nabízí další relevantní informace o těchto transakcích. Finanční ústavy mohou sdílet informace o neobvyklých transakcích i se svými protěžky, pokud e, e, tyto banky jsou zastoupeny v naší pracovní skupině a díky tomu můžeme rozplétat e, možné teroristické sítě a tím pádem můžeme rozkrýt i další podezřelé transakce pro FAU. Z určitých okolností tedy no, bilaterální sdílení informací mezi takovými partnery je možné v rámci této eh, pracovní skupiny. Nicméně by bylo mnohem efektivnější, kdyby fungoval, eh, fungovalo multilaterální sdílení informací, ale náš právní rámec eh, nám to neumožňuje a proto se uvažuje o změně. V pracovní skupině analytici našich soukromých partnerů pracují ve stejných kancelářích jako policejní příslušníci a analytici ministerstva financí. Je to tedy uzavřené prostředí a informace, které se sdílejí, nemohou opustit eh, prostory eh, této skupiny. Ti soukromí partneři nemohou ukládat tyto údaje do databází eh, svých finančních ústavů nebo se o to nemohou podělit s kolegy kteří nejsou členy této skupiny. Pouze neobvyklé transakce, které, eh, na které upozorňuje FAU, eh, mohou být známy dalším eh, zaměstnancům, a které by tedy byly v jakémkoliv případě upozorněny. Vyžaduje se to hodně odvahy všech, jak veřejných, tak soukromých partnerů, aby tímto způsobem spolu komunikovali, protože pokud se podělíte o jakékoliv informace, Eh, se svými partnery, tak riziko mm, prozrazení se tím zvyšuje. Nicméně úroveň důvěry v rámci této pracovní skupiny musí být velmi vysoká a zatím nedošlo k žádnému narušení této důvěrnosti. Průběžné výsledky našeho pilotního projektu ukazují, že toto partnerství zlepšilo kvantitu, ale i kvalitu eh, dat a samozřejmě i dopad, eh, který to má při ohlašování podezřelých transakcí. V prvním roce došlo ke sdílení 15 případů a to potom vedlo k vyšetřování více než 300 eh, nezvyklých transakcí a více než 30% bylo prohlášeno za takzvané podezřelé a finanční ústavy se o to podělili s vyšetřovacími orgány, zatímco pouze asi 10% eh, je potom prohlášeno za podezřelé podle eh, té obvyklé části naší práce. Takže eh, toto jsou středně důležité informace. A kromě toho, těto partneři se dělí samozřejmě o osvědčenou praxi, o trendy, další nový vývoj v této oblasti. To, že se pořád obtížně formulují typologie eh, těchto transakcí, je také jeden z důvodů, proč eh, existuje naléhavá potřeba vyměňovat si informace tímto způsobem. A my hledáme pořád nové inovativní způsoby, jak odhalovat eh, financování terorismu, tak abychom mohli zohlednit případná rizika. Já jsem velmi rád, že naši partneři s námi tak konstruktivně spolupracují. Znamená to, že si vzájemně uznáváme a respektujeme naše úkoly, naše zodpovědnosti, protože máme jeden cíl, integritu našeho finančního systému a to, jak co nejlépe umožnit vyšetřování Eh, terorismu. Děkuji vám za vaši pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji vám, pane Reisenbecku, za vaši prezentaci a hned bych předal slovo paní Debol, aby na vás mohla navázat svou vlastní prezentací. Thank you, good morning. Děkuji a dobré ráno, dámy a pánové. Pane Diezdemero, pane Buchmane, děkuji vám za možnost eh, zúčastnit se takovéto diskuse na důležité téma eh, ohledně financování eh, trestné činnosti. Toto je téma, které se stalo jednou z deseti priorit boje proti organizovanému zločinu. Je to klíčovou prioritou pro Europol protože eh, musíme zasáhnout trestnou činnost eh, právě v, tomto, eh, v této oblasti, tak abychom narušili trestnou činnost. Já vás dnes seznámím s úlohou Europolu v boji proti finanční kriminalitě a úkoly pro finanční spravodajské služby. Ještě předtím bych eh, vás ráda informovala o trendech, eh, o vývoji v oblasti praní špinavých peněz. Jaké jsou tedy trendy? Eh, trestná činnost v EU generuje stovky miliard euro každý rok. Z nedávné studie vyplynulo, že v některých regionech zisky z pašování syntetických drog přesahují 20 miliard ročně. Praní špinavých peněz je velice závažný eh, problém, protože eh, ti pachatelé potřebují eh, zrealizovat tedy ty zisky a ty peníze zlegalizovat. Stává se to tedy skutečnou profesní činností a zaměřuje se na to specializované skupiny, které fungují jako poskytovatelé služeb pro skupiny, zapojené do různých typů eh, trestných činností a v některých případech eh, eh, tam jsou i napojení na teroristické skupiny a tato seskupení jsou vysoce kvalifikovaná a jsou schopná skutečně řešit ty velice složité režimy. Pokud jde o použití hotovosti, zneužití korporátních struktur, a e, využívání finančních trhů a investic. Dobrým e, příkladem je e, operace v Santa Lucie, kde jsme se zaměřili na celou řadu expertů napojených na italskou kamoru. A představovalo to objem minimálně milion euro ročně. 250 milionů euro bylo vypráno přes komplexní systém Eh, obchodování eh, poslíčků z hotovostí a eh, využívaly se i ty fiktivní společnosti. Rovněž se využívaly i tradiční metody, ale využívají se čím dál tím více i nové metody. V nedávné operaci eh, se objevila celá řada virtuálních eh, měn ve výši 4-5 milionů, eh, které umožňovaly skupinám, které produkují syntetické drogy, jejich činnost a distribuci. Praní špinavých peněz přes virtuální měny se objevuje čím dál tím více ty nové platební metody nejsou až tak eh, přísně regulované jako ty, ty tradiční a umožňují rychle eh, zahraniční převody, eh, které nejsou zaměřovány tím tradičním systémem, který máme. A vytváří to tedy nové příležitosti pro praní špinavých peněz a stává se to v tom trestním prostředí velice oblíbené. A je tedy třeba investovat do, investovat do nových nástrojů, nových metod, abychom byli schopni pokryt, pokrýt i tyto transakce. Europol se snaží bojovat proti finanční kriminalitě, máme eh, oddělený eh, finančních spravodajských služeb eh, a snažíme se koordinovat úsilí v boji proti finanční kriminalitě. Jednak na té operativní úrovni to naše oddělení přímo podporuje eh, finanční vyšetřování a aktivity pro zadržování aktiv v členských státech. Rovněž eh, poskytujeme finanční spravodajské služby eh, a podporujeme vyšetřování další trestné činnosti, včetně například pašování drog, terorismu či podvodů. Finanční spravodajské služby to je centralizovaná služba v Europolu. Data o závažné trestné eh, činnosti společně konzultujeme i s dalšími druhy informací, jako zprávy o podezřelých eh, transakcích eh, či prohlášení celních orgánů. Cílem je poskytnout ucelený přehled který nám umožní pochopit, jak fungují vazby mezi různými formami organizovaného zločinu. Tato podpora eh, je velice eh, citlivě vnímána členskými státy a eh, požadavky narůstají. V roce 2017 výměna informací ohledně získávání aktiv narostla o 81% oproti předchozímu roku a e, došlo k nárůstu o 110 finančních aktivit a Europol e, v současné době e, podporuje 221 případů s vysokou prioritou, 13 akčních dnů se podporovalo v roce 2018, zatímco v roce 17 to bylo pouze 8. To vedlo k 157 zatčením a zadržení aktiv ve výši 37 milion euro. Europol eh, rovněž eh, hostí eh, tedy jednotky finančních spravodajských služeb a řeší tedy ty případy ve spolupráci s jednotkami finančního spravodajství. Snažíme se usnadnit spolupráci mezi všemi subjekty, které bojují proti finanční kriminalitě. Podporujeme celou řadu mezinárodních profesních združení, například Europlatform a tripartitní eh, pracovní skupinu ohledně digitálních eh, měn, a, eh, což je naprosto klíčové v rámci boje proti finanční kriminalitě v EU. Jaká je budoucnost finančních spravodajských služeb? Informace a zkušenosti v Europolu jsou naprosto klíčové v rámci evropské infrastruktury boje proti eh, praní špinavých peněz a my eh, jsme schopni vydávat eh, doporučení o tom, co funguje, co funguje méně. Například proběhla studie Europolu, která poukazuje na to, že pouze 1% roční trestné činnosti v EU bylo konfiskováno za desetiletý období, tedy eh, pouze 10 eh, zpráv o eh, podezřelých činnostech bylo prošetřeno je tady nedostatečná flexibilita eh, v rámci stávající struktury boje proti praní špinavých peněz a to vede k těmto eh, slabým výsledkům. Eh, Evropská jednotka zpravodajských služeb dostala více než milion zpráv o podezřelých transakcích každý rok z finančního odvětví a ty nevycházejí tedy ze spravodajských podnětů, je to velice neefektivní a Eh, skutečně v tom objemu dat se pak ztrácejí ty skutečné případy. Eh, pokud jde o výměnu informací eh, mezinárodními a mezinárodními partnery, to je také problematické. Není tady systematická výměna informací mezi spravodajskými službami a dalšími příslušnými agenturami Eh, stávající výměna informací mezi finančními spravodajstvími eh, je složitá eh, a nedostane se k těm příslušným orgánům, které zajišťují dané šetření. Finanční spravodajství je klíčový, klíčové v rámci boje proti terorismu a organizovanému zločinu hrozby ohledně eh, financování terorismu, to je něco, co si vyžaduje jasnou odpověď. Musíme posílit tedy výměnu eh, informací a eh, mít tedy odpovídající finanční spravodajství. Europol má příslušné znalosti, vychází i ze spolupráce s národními Eh, agenturami, tak aby bylo možné čelit hrozbám. Myslíme si, že sdílení takovýchto eh, znalostí s finančními institucemi by mělo umožnit lepší alokování zdrojů a eh, lepší předkládání zpráv o podezřelých transakcích. V prosinci 2017 byl spuštěn tedy pilotní projekt ohledně finančního spravodajství eh, Europolu ve spolupráci se soukromým eh, sektorem. Zapojili se členské státy a finanční subjekty. Na závěr dovolte eh, říci, že je třeba, abychom efektivněji bojovali proti finanční kriminalitě a proto musíme usnadnit vyšetřování finančních transakcí a zabavování aktiv a musíme eh, vytvořit právní rámec, který umožní lepší výměnu informací mezi jednotlivými partnery. Europol vítá návrh komise ohledně nové směrnice eh, o využívání finančních informací. Především vítáme návrh, aby eh, Europol měl přímý přístup do národních bankovních registrů a aby měl možnost vyžádat si informace ohledně eh, od eh, finančních spravodajských služeb. Eh, v březnu 2017 Evropský parlament vyzval k vytvoření tedy těch evropských jednotek finančního spravodajství a k nastolení spolupráce s těmi národními jednotkami. Klíčovým elementem by byl právě přístup k přeshraničním transakcím a případům zabování a celních eh, deklarací, což by eh, Europolu umožnilo poskytnout lepší eh, podporu členským státům. Děkuji. Děkuji paní Debol za informativní a zajímavou prezentaci. Milé kolegyně, kolegové, tím uzavíráme tuto část a zahajuji diskusi. První je pan Krech z Malty. Máte slovo. Děkuji, vážení kolegové. Ehm, náš svět vyvíjí umělou inteligenci a nové schopnosti velmi rychle a jako členové Evropské unie musíme skutečně se co nejvíce snažit bojovat proti kyberkriminalitě. To pomůže našim občanům, ale také naší ekonomice a infrastruktuře. Kyberzločin se šíří čím dál tím více v souladu s šířením sociálních médií a dalších technologií. Je zjevné, že rychlost rozvoje nových technologií je mnohem rychlejší než potřebné změny v naší legislativě. Eh, takže může docházet k případům, kdy naši občané nebudou mít potřebnou eh, zákonnou ochranu. Eh, a za těchto okolností je nutné dále vzdělávat naše občany o nebezpečích, které číhají online. Také čelíme hrozbám terorismu a nestabilitě v našem sousedství, jako například v Libii a v válku, válce v eh, Syrii. Je to také nestabilita eh, v evropském bezprostředním sousedství, která vede k eh, obchodování s lidmi, drogami a to také samozřejmě vede k ilegální imigraci a samozřejmě to zavdává důvod k generování praní špinavých peněz, které pronikají do našich finančních systémů systému. Nemůžeme zůstat lhostejní a nečiní tváří, tvář takovémuto organizovanému zločinu a musíme pomáhat členským státům eh, čelit těmto problémům, jak tedy doma, tak i v sousedství. Chci vyjádřit podporu víceletému programu Europolu a také eh, vytčeným eh, cílům, tak aby naše země a Evropská unie obecně byla bezpečnější zónou stranou. Je nezbytné, aby Europol dále sázel na svůj úspěch a také integroval analýzu, um, aby vyvozoval z toho určité lekce a také je zařazoval do dalšího plánování. Doufám, že toto fórum bude proto nadále pracovat na tom, aby naše unie byla bezpečnější a dále prosperovala. Děkuji. Děkuji. Další příspěvek je od pana Ketyrose z Kypru. Ano, děkuji vám srdečně za tyto velmi podrobné informace. Paní Debol, vy jste již eh, zodpověděla eh, řadu eh, mých otázek, které jsem si připravil ale k informacím, eh, které jste poskytla, zejména k eh, širšímu používání kryptoměn, eh, bych se chtěla zeptat, zdali Europol a také národní orgány jsou z to efektivně určovat i původ těchto kryptoměn nebo zemi původu kryptoměn a zdali by se dalo ještě aktivně něco proti tomu dělat a dále pak eh, zpětné vymáhání eh, majetku. Eh, bylo by zajímavé vědět, zdali zde také působí Europol a zdali existují statistiky ohledně vymáhání aktiv, zejména i v souvislosti s ilegální migrací. Děkuji. Děkuji. Další dotaz od paní Gomez, poslankyně Evropského parlamentu. Děkuji vám. Já jsem se účastnila přípravy čtvrté a páté směrnice ehm, boje proti praní špinavých peněz za tým evropských, ehm, Evropského parlamentu a proto velmi podporuji vše, co zaznělo od řečníků, zejména pokud jde o informaci od kolegů eh, z Evropského parlamentu. Eh, totiž Evropský parlament navrhl v kontextu jednání o eh, páté směrnici proti praní špinavých peněz, aby vznikla Evropská FIU to, jako prostředek sdílení informací aby to byla nejenom prevence, ale aby eh, to bylo jakési aktivní sdílení, ale toto bylo odmítnuto členskými státy a tedy radou. Měli byste o tom vědět, měli byste se zeptat svých vlád, jak to mohli odmítnout. Pokud to odmítli, tak to znamená, že nemají zájem o boj proti španí, praní špinavých peněz a boj proti terorismu. Já se domnívám jako členka tohoto parlamentu, že většina nebo eh, několik našich národních parlamentů eh, nejenže eh, nechce bojovat proti praní špinavých peněz, ale jsou dokonce zapojeni do praní špinavých peněz, protože mm, tomu jednoznačně nasvědčuje, že lidé tedy z ministerstva financí se nechtěli podílet na přípravě vlastně této

směrnice, respektive spolupráce eh, s Evropským parlamentem v boji proti eh, této kriminalitě. Také byste měli vědět, že eh, když se nedávno schvalovala směrnice proti boji špinavých, proti praní špinavých peněz a šlo tedy o trestně právní normu, když to procházelo komisí radu, tak my parlament jsme navrhli zachovali, že tady budou určité zpřísněné podmínky, pokud ti, kteří eh, jsou zapojeni eh, do praní špinavých peněz budou politicky angažované osoby, jako vy, já, lidé mm, činí ve vládách, eh, kteří jsou nebo mohou být přistiženi v těchto kriminálních aktivitách. A toto bylo rovněž odmítnuto tím, že některé vlády, a pokud máte zájem, mohu vám říci, které, některé vlády to dokonce, tomu dokonce zabránili. Toto je skutečně skandální. A komise, další, komise, další příklad, více než rok již má na stole návrh, aby došlo k eliminaci mezer v systému DPH, který umožňuje zločineckým spolčením, včetně teroristům, například Al-Qaidě, Daesh, využívat náš DPH, systém DPH k takzvanému karusel, karuselovému podvodu. Tento návrh tady už leží rok a nic se neděje. Více než rok a nic se neděje. A komise odhaduje, že něco jako 50 miliard ročně získávají tímto způsobem eh, eh, teroristé, včetně al qaidi a Daesh, tedy IS. Představte si, 50 miliard, to je téměř jedna třetina evropského rozpočtu. Takže eh, myslí naše vlády financování nebo boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz seriózně nebo nikoli. A mohla bych pokračovat dále, ale skončím raději otázkou. A skutečně tady padly eh, mnohé odkazy na kryptoměny, eh, což není nic zakázaného, jako například anonymní akcionáři, to není nic zakázaného, bylo by velmi snadné udusit, přiškrtit systém daňových oás, což samozřejmě také zneužívá organizovaný zločin a um, systémy praní špinavých peněz takže zrušit anonymní akcionáře a společnosti by museli tedy deklarovat své skutečné vlastníky, nejenom ty v Evropské unii, ale i ti zvenčí, kteří obchodují v EU. Kdyby to vlády chtěly, tak by to bylo velmi snadné toto přiškrtit, ale vlády nechtějí. Takže moje otázka se týká něčeho jiného, kde by bylo eh, velmi klíčové to upravit a vidíme, že některé vlády skutečně už mají určité eh, eh, si, si už připravují své kryptoměny. Někteří lidé eh, tvrdí, že takzvané eh, technologie blockchain, technologie budou užitečné v boji proti eh, organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Někteří tvrdí, že to je spíš otázka propagandy a že kriminální syndikáty eh, tady využívají nebo hledají nové nástroje. Eh, děkuji a další otázka pan Sogas z Řecka. Děkuji, pane předsedo. Praní špinavých peněz, to znamená legalizace výnosů z ilegální nebo nezákonné činnosti, když jsou dotčené nebo do toho zapojené veřejné osobnosti. To se týká všech členských zemí a jde také o případy, kdy nabili eh, finanční prostředky například ministři nebo jiní nezákonným způsobem během výkonu funkce z důvodu výkonu funkce nebo v průběhu výkonu této funkce. Podle řeckých zákonů a také podle řecké ústavy a vůbec souladu s politickým systémem v Řecku je tomu tak, že pro tyto osoby platí velmi dlouhé eh, promlčecí lhuty a docházeli k takovýmto nezákonným činnostem, tak mnohdy pak tyto osoby ani nejsou pohnány eh, k odpovědnosti. Často tedy dochází k takovýmto druhům zneužívání veřejných funkcí a eh, řecká justice se těmito mm, problémy a případy již zabývala vědomá a zabývá, snaží se proti tomu postupovat. Existují i procesy eh, v rámci Europolu a je zde snaha to řešit, ale zajímalo by mě, eh, co dále děláte proti takovýmto korupčním případům. Děkuji. Dalším řečníkem eh, je pan Ek z Estonska. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Děkuji. Bylo velmi zajímavé sledovat diskusy a zejména nizozemského zástupce a zástupkyní Europolu. Mě by zajímala otázka spolupráce mezi úřady a institucemi, které působí v oblasti eh, boje proti praní špinavých peněz. Všechny členské státy mají své eh, individuální zkušenosti a postupy řízení, které jsou víceméně uzavřené data a informace mohou být postupovány dále v případě jednoznačné eh, trestné činnosti. Eh, v jiných případech tyto informace a data eh, jsou zadržována a to může ale vyústit v situaci, kdy trestná činnost není identifikována nebo vůbec tedy objasněna. Mě zajímá právě ona nizozemská zkušenost, jaká je spolupráce mezi úřadem um, pro um, boj proti špinavým penězům a dalším uh, nizozemským uh, úřadům činným v trestním řízením a také otázka na Europol. Uh, stojí za to eh, eh, rozšířit výměnu informací, mělo by, eh, nebo stojí za to rozšířit výměnu informací v případě finančních transakcí. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Ellison z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, předně chci složit poklonu paní Debol a panu eh, Reisenbeckovi. Jejich prezentace byly velmi zajímavé, podnětné a vždy stojí za to naslouchat eh, expertům. A dále bych hovořil nizozemsky, holandsky, protože oba dva eh, tomu rozumí, nebudeme potřebovat tlumočení takže první eh, dotaz se týká multidisciplinární nebo interdisciplinární spolupráce. Myslím, že to musí být klíč k úspěchu. My jsme zde již zaznamenali úspěchy. a se domnívám, že interdisciplinární spolupráce je tou nejdůležitější cestou. To znamená partnerství eh, veřejného a soukromého sektoru. To je také důležité. A kromě toho, je velmi obtížné, to chápu, ale musíme to respektovat, pracovat se všemi omezeními, které máme. Máme právní možnosti, ale i omezení. Takže musíme respektovat svrchovanost členských států, musíme respektovat mandát, který máme a kromě toho chceme společně co nejvíce zločinců um, pohnat ke spravedlnosti, což také není vůbec snadné. A proto mám velký respekt vůči těžké práci, kterou vykonáváte, protože musíte u toho překonávat mnoho eh, překážek, bariér. Chtěl bych vědět, zdali eh, již máte nyní přehled o tom, co se děje v takzvaném dark webu, v černém nebo tmavém webu máte už nějaký přehled o kryptoměnách, o transakcích, které mm, jsou právě jimi realizovány. A pak paní eh, Debol, eh, vy jste se zmínila o asi milionu hlášení z takzvaných národních FIU. Jsou to eh, podezřelé transakce nebo nikoli. Ehm, pokud ano, tak by to bylo zatraceně mnoho. Znamenalo by to, že FIU pracují s eh, ukazateli eh, a těmi dokáží odkrývat určité podezřelé transakce. Takže jsou to nezvyklé transakce, které jste zaregistrovali, anebo jsou to podezřelé transakce. Řekla jste, že je velmi obtížné na úrovni Europolu vykonávat nové kroky nebo pouštět se do nových věcí. Existují eh, lidé, kteří si přejí celoevropské FIU. Já nutně k ním nepatřím, ale otázka je, zdali byste si eh, dovedla představit projekt pod záštitou Europolu, kde byste si vyměňovala, in, vyměňovali informace s národními FIU. Myslím, že pro, takovéto projekty by byly přijatelnější pro členské státy než zřízení eh, nové instituce. Děkuji. Paní Činiči z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zejména poděkovat našim hostům za jejich prezentace protože byly velmi přesné, relevantní a e, poukázali na to, jak je důležité vytvářet typologii pro sdílení e, informací. Mám několik e, otázek, no měla jsem několik otázek, ale některé z nich už tady zazněly od kolegů, kteří mě předcházeli. Jsem přesvědčená také z titulu své profesní historie, protože pocházím z Itálie, kde ta spolupráce se ukázala jako klíčová pro boj proti organizovanému zločinu. Se velmi líbila věta, kterou tady použila paní Debo, a sice, že musíme zasáhnout organizovaný zločin tam, kde o to bolí nejvíce, což jsou eh, ty, právě ty finanční eh, nebo financování eh, terorismu. U nás v Itálii to bylo podobně. Pan Reisenberg o tom také hovořil, to, co tady popisoval, odpovídá víceméně i italským zkušenostem a ta spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je klíčová pro to, aby se podařilo odkryt eh, ty skryté finanční zájmy. Vyžaduje se to samozřejmě dobrou vůli, důvěru, to jsme tady slyšeli, víme, že musíme předjímat i ty trendy, se kterými přichází organizovaná, eh, organizovaný zločin protože velmi často používají nové no, nástroje a technologie. A my musíme být schopni na to reagovat a to určitě nepůjde bez té spolupráce. To, čeho jsme nesvědky, jsou, eh, jsou neustále nové typy finanční eh, trestné činnosti. Ale mám ještě jednu obecnou otázku týkající spolupráce potřeba samozřejmě se podívat i na tu mezinárodní oblast, nejenom eh, v rámci Evropské unie. A jak tady bylo řečeno strany paní Debole, tak eh, se neustále potýkáme s problémy, které souvisejí s výměnou informací a s tím, jak je zabezpečit. A z toho titulu tedy naše moje otázka. Co nám chybí pro to, aby tato výměna informací, aby ta spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, ve kterou my věříme a považujeme za neúčinnější, tak co nám proto chybí, jaké nástroje potřebujeme ještě přijmout v evropském prostředí? Jsou to chybějící zdroje nebo jsou to legislativní nástroje? A s tím souvisí moje poslední otázka, která je trochu obecnější. Víme, že dochází k některým podezřelým eh, finančním transakcím, které potom slouží k financování terorismu nebo organizovaného zločinu a velmi často to naráží na překážky eh, v oblasti ochrany osobních údajů. O tom tady byla řeč, takže se ptám, vzhledem k tomu, že v Evropě funguje více než pět tisíc eh, organizací, zločineckých organizací, které samozřejmě také od, eh, provádějí tyto podezřelé transakce a které se snaží potom eh, eh, převést do legální ekonomiky. Možná, že by pomohla společná definice organizovaného zločinu, protože to je velká překážka, která překáží spolupráci při vyšetřování mezi členskými státy. Možná, že je potřeba, aby na legislativní úrovni se něco změnilo a chci se tady, jestli to odpovídá tedy i vašim zkušenostem z, vaš, z vašeho působení. Jestli by to mohlo vést k zintenzivnění spolupráce mezi státy, abychom se mohli postavit této finanční trestné činnosti a financování terorismu. Vážení eh, kolegové, máme tady eh, celou řadu zajímavých otázek a poznámek a já chci ještě jednou poděkovat za velmi angažovanou a relevantní diskuzi. Už se nehlásili žádní další poslanci o slovo a proto bych chtěl teď eh, znovu dát slovo panu Reisenbergovi a paní Debol. Každý z nich dostane 10 minut na eh, svou odpověď a potom přibližně o půl dvanácté by měl dorazit komisař King který s námi bude o těchto věcech také diskutovat. Takže pan eh, Reisenbeck má slovo. Děkuji za vaše otázky. Nejprve bych chtěl říct, že jsem tady byl pozván jako expert státního zastupitelství, takže můj názor ne vždy oficiálně odpovídá oficiálnímu postoji nizozemské vlády, to se dobře eh, tady říct. Eh, já jsem si zaznamenal několik otázek, které byly adresovány mně. Eh, několik těch otázek se týkalo krypto, eh, měn. Já jsem odborník na boj proti financování terorismu. Pamatuju, jsem tady byl asi před půl rokem, kdy se kde zasedala schůze eh, zvláštního výboru na boj proti terorismu. Tam byla i paní Gomez a myslím, že i výsledkem práce toho výboru byla zpráva o kryptoměnách. Ta potom byla předložena celému Evropskému parlamentu. A závěr této zprávy odráží i to, co už jsem říkal ve své prezentaci. Přestože je tady vyšší riziko použití kryptoměn, v našem, naší běžné práci to úplně nezaznamenáváme v té míře, jakou bychom očekávali. A mohu vás ujistit, že každém, při každém prohlídce, při každé kontrole, ať už fyzické nebo virtuální, eh, se snažíme odhalit, jaké platební metody se používají, ale eh, v tom světě ter- financování terorismu to nenacházíme, buď se díváme špatně, nebo se eh, ty osoby pořád Eh, opírají o ty tradiční platební metody. A to i přestože se s nimi nesetkáváme, tak se pořád setkáváme s těmi eh, tradičními. Samozřejmě něco jiného to je upraní špinavých peněz. Není to ale úplně eh, moje parketa, takže bych se k tomu radši nevyjadřoval. V našem úřadu na vyšetřování závažné trestné činnosti jsme měli několik úspěšných eh, postupů. Eh, kdy šlo právě obchodování s kryptoměnami. My nepotřebujeme eh, ani prokázat konkrétní eh, trestný čin eh, a to znamenalo, že eh, jsme mohli přistoupit ke stíhání. Ten příklad Estonska tam byli také velmi úspěšní, jsou partneři našimi. V případě, že chceme sdílet osobní údaje v Nizozemsku, podle zákona o policejní práci, tak eh, samozřejmě velmi naléhavě můžeme chtít předat ty údaje i dalším stranám pro účely trestního stína, stíhání. A jeden z těch důvodů, proč eh, ty informace chceme poskytnout někomu dalšímu, je to, že je to velmi obtížně vypracovat nějakou typologii financování terorismu. U praní špinavých peněz ale ty typologie jsou relativně úspěšné, takže je možné o tom debatovat a možná, že to je, by to mělo být předmětem politické debaty, jestli je to eh, ještě pořád tak naléhavé v případě, že máme typologie, které nám umožňují odhalovat eh, Eh, tu taktiku pro praní špinavých peněz. Ale možná, že to je na politickou debatu. Pro nás v Nizozemsku je to také jeden z těch důvodů, proč jsme se začali zabývat otázkou financování terorismu. Tolik tedy k těm otázkám, které byly určeny mně. Pokud ehm, jsem něco nezaznamenal, tak eh, mi to připomeňte a rád odpovím. Děkuji vám, pane eh, Reisenbecku. Ještě dvě krátké otázky od kolegu. Pan Mamadov z Polska. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na to, co už tady bylo řečeno, jsou to ty karuselové obchody, podvody. Není to jenom čistě vnitrostátní věc, je to celoevropský problém. A chci se zeptat ředitele Europolu, jestli Europol v této oblasti něco podniká, jestli to nějak vyšetřuje. Děkuji. A poslední otázka paní Makovej, také jedna minuta eh, z Evropského parlamentu. Děkuji. Jenom velmi stručně. Já vím, že máte problémy s rozpočtem na boj proti terorismu. má dojít k snížení o 20 milionů eur. A přitom máte v plánu nabrat 40 nových eh, pracovníků. Můžete to potvrdit? Kolik tedy potřebujete na to, abyste mohli plnit vaše úkoly? A dvo, moje druhá otázka. Co se týče operativních kompetencí, jste s tím, těmi současnými spokojeni nebo máte pocit, že jich budete potřebovat eh, více s ohledem na to vyšetřování, protože vy nemáte úplně vyšetřovací pravomoc. Děkuji. To bylo na eh, paní Debol. Otázky na paní Debol, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem za ty eh, velmi zajímavé otázky. Nejprve eh, bych chtěla mluvit o to zapojení do eh, veškerého úsilí o boji proti do úsilí boji proti financování terorismu. Všichni v Evropě byli přesvědčeni o tom, že musíme více se věnovat oblasti finančního vyšetřování, ale všichni také poukazují na to, že jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. Úroveň odbornosti, eh, na ty jednotlivé oblasti, na kybernetickou zločinnost, na terorismus a tak dále. A všichni tedy žádali o odbornou přípravu nebo o školení na tyto specializace. My ne vždy neprovádíme finanční vyšetřování eh, veškeré organizované zločinnosti. Ne vždycky to je tak, že když narazíme na nějaké tyto případy, že proběhne vyšetřování nějaké finanční trestné činnosti a proto jsme přesvědčeni o tom, že na úrovni Europolu, o tom tady byla jedna otázka, o tom eh, zabavování výnosu trestné činnosti. Eh, musíme se dělit o ty příklady osvědčené praxe, protože v některých zemích jsou v tom velmi osvědčení nebo úspěšní. A musíme vytvořit jakousi znalostní síť, abychom mohli lépe vyšetřovat finanční trestnou činnost. Proto je také důležité, abychom měli centrální úroveň eh, finančních analytických útvarů, protože ty mají přehled o tom, co se odehrává v této oblasti. A jsme také přesvědčeni o tom, eh, že to bude dobře fungovat a chceme s tím pokročit. co se týče kybernetického eh, zločinu, proto máme pokyny pro členské státy, jak mají přistupovat k vyšetřování eh, této zločinnosti na internetu a jak mohou vystopovat původ eh, finančních prostředků. Chceme v tom pokračovat, chceme dále poskytovat odborné znalosti, chceme to prohlubovat a stejně tak pracujeme na souboru doporučení pro Evropskou komisi v této oblasti. výnosy z pašování migrantů do Evropy. K tomu nemám nějaké přesné údaje, ale eh, Europol na tom pracuje, Europol vytváří ten přehled toho, kolik zisku to přináší pašování migrantů a mm, tomu projektu, který eh, tady byl popsán z Nizozemska, že by se rozšířil na evropskou úroveň, Eh, na to se ještě musíme podívat, ale my už teď máme eh, pilotní projekt eh, spolupráce veřejného soukromého sektoru, který byl zahájen v prosinci loňského roku. Je to první nad národní projekt na sdílení informací v této oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a jsou, je zde zastoupeno 15 nejvýznamnějších evropských bank a samozřejmě zástupci těch finančních analytických útvarů a e, vyšetřovacích úřadů ve českých zemích. Je to pilot, e, v rámci něhož chceme posoudit, e, jaké možnosti výměny informací existují, jak daleko můžeme jít, abychom dodrželi právní základ a také, abychom si uvědomili, jaké překážky, jaká omezení v této oblasti existují, abychom je mohli eh, řešit. Co je v této oblasti také důležité důvěra. Pokud máte tyto sítě, tak eh, musíte pracovat na budování důvěry, protože teprve díky důvěře můžete být úspěšní. Čeho můžeme dělat více? My teď například v Europolu přemýšlíme o tom, že bychom mohli vytvořit jakýsi seznam těch hlavních cílů v oblasti praní špinavých peněz, na které bychom se potom mohli více zaměřit. Chceme více prověřovat v rámci SOKu a CITES eh, ty finanční aspekty k těm karuselovým podvodům na to máme specifický projekt, takže to sledujeme. Europol v tom hraje velmi důležitou roli. A ještě bych odpověděl tu vaši otázku týkající se rozpočtu. Ano, dochází ke snížení rozpočtu, já už jsem to tady včera vysvětlovala. Poskytla jsem vám přehled o dopadu z těch eh, finančních škrtů. My jsme eh, žádali o stejný rozpočet, jako byl ten, který schválila výkonná rada nebo výkonný eh, výbor. Měli bychom eh, rozhodně usilovat o to, aby se zvýšily možnosti výměny informací. Měli bychom mít nějaký celoevropský dohled eh, nad tímto mechanismem. Měli jsme k tomu pilotní projekt a teď ho vyhodnocujeme, abychom identifikovali, jaké jsou ty opravdové potřeby na celoevropské úrovni. Musíme mít možnost finančního vyšetřování a možnost e, zabavit výnosy z této trestné činnosti. Už se tím zabývá celá řada projektů, ale pořád to nestačí, musíme na tom dále pracovat. Včera jsem mluvila o tom, že máme konferenci policejních prezidentů, stejně tak musíme prohloubit spolupráci s celními orgány, se kterými to musíme důkladně prodiskutovat aktualizace těch nástrojů pro odhalování této trestné činnosti je eh, důležitá, ale musí to vyplývat ze spravodajských informací. Musíme mít eh, analytické informace pro to, abychom k tomu mohli přistoupit, které nevždycky máte, jak, tady, jak máme. Jak tady říkal odborník z tak velmi často nám chybí informace o financování terorismu, protože to velmi často zahrnuje velmi malé částky, které se do těch našich zpráv nedostanou. A musíme dále investovat do toho, aby bylo možné vytvářet eh, tyto eh, mechanismy spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, aby bylo možné to finanční vyšetřování. My tady máme celkem pět definovaných priorit. Chceme zlepšit naši spolupráce s těmi eh, finančními analytickými odbory, chceme také financovat tyto cykly získávání informací, musíme zvýšit možnosti zabavování výnosů v stresné činnosti na to musíme spolupracovat s Eurojustem, musíme zlepšit spolupráci s soukromým sektorem a musíme více podporovat vyšetřování finanční trestné činnosti na úrovni členských zemí. A musíme si vyměňovat ty příklady osvědčené praxe, musíme investovat do znalostí, do odborných zkušeností, do školení eh, u, vyšetřovatelů a také se musíme zaměřit na aktivity na internetu. Děkuji vám. Uh, děkuji za eh, prezentaci a odpovědi paní De Bol a pana Reisenbecka. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, jsme nyní na konci tohoto panelu a děkuji vám všem za velice zajímavé otázky a eh, stejně tak zajímavé odpovědi a myslím, že je v oboustraném zájmu, aby to, co paní Debol právě nadnesla, totiž vzájemná důvěra ehm, bylo naplněno životem, abychom mohli skutečně potírat eh, zločiny. Vážení kolegové, bylo mi sděleno, že pan komisař King se k nám připojí v 11.30, takže eh, myslím, že bychom měli všichni zůstat eh, v místnosti na svých místech, tak abychom mohli pak náležitě uvítat pana komisaře. Eh, dovolíte-li, pane předsedo, ráda bych eh, vznesla jeden dotaz. Zasedání je nyní přerušeno, takže to můžete učinit bilaterálně. So we have...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

Dear colleagues, let's... Kolegové, prosím, budeme pokračovat eh, s dalším panelem. Eh, Jsem eh, velmi rád, že komisař King přijal naše pozvání vystoupit na našem společném parlamentním výboru pro kontrolu Europolu a že poreferuje o současném stavu a pokroku s ohledem na bezpečnostní unii, a s ohledem také na to, jaká je role tohoto parlamentního výboru eh, v této bezpečnostní unii. pane komisaři Kingu. My se teď rádi vyslechneme vaši prezentaci. Prosím, máte slovo. No, thank you and thank you for your invitation. Děkuji a děkuji za pozvání. Jsem rád, že se mohu vrátit na takovéto zasedání. Eh, jsem velice rád, že tato zasrání eh, probíhají, protože eh, jsem přesvědčen, že takováto společná kontrola, společný přístup je velice důležitý nejen pro Europol, ale pro nás, pro všechny, kteří se zapojujeme do té práce s Europolem. Je eh, to otázka budoucnosti, budoucích eh, výzev, eh, plánu, jak řešit takovéto výzvy. A myslím, že váš angažovaný přístup nám umožňuje lépe nakoncipovat ten přístup tak, aby Europol mohl naplňovat klíčové politiky v této oblasti. A já doufám, Eh, že vás se nemusím přesvědčovat o významu Europolu. Eh, já velice věřím eh, ten koncept Europolu a jak Europol funguje. Myslím si, že musíme poskytnout odpovídající podporu z hlediska finančního, ale i z hlediska nástrojů a politik a je velice eh, důležité hovořit eh, o politických nástrojích, které musíme eh, koncipovat, utvrdit tak, aby Europolu pomohli při budování toho bezpečnostního rámce. Vy jste mě přizvali, abych poskytl aktuální informace ohledně problematiky bezpečnostní unie a práce, kterou odvádíme v této oblasti na pos posledním zasedání za eh, bulharského předsednictví jsme eh, hovořili tedy o boji proti terorismu, eh, kybernetickým výzvám, kybernetickým hrozbám a závažné trestné činnosti. Eh, hovořili jsme i eh, o hybridních eh, hrozbách spojených s chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik. Některé nejsou až tak abstraktními výzvami vzhledem k událostem Salisbury, ke kterým došlo. Předseda Juncker předložil nové iniciativy, které se týkají právě problematiky bezpečnostní unie a e, jsem pro slovo o stavu unie e, ve Štrasburku e, v tomto měsíci o tom také hovořil. Takže pokud bychom začali s těmito návrhy, byl tedy tedy návrh komise členským státům, radě a parlamentu ohledně Ehm, boje proti teroristickému eh, obsahu eh, online. Ehm, tato výzva online eh, teroristický obsah, to si myslím, že je skutečně reálné riziko pro naši bezpečnost. V lednu tohoto roku se bylo nahráno asi 700 příspěvků propagandy Daesh online a e, tento obsah e, byl detekován Europolem e, a Zaznamenáno to bylo na více než 150 platformách a to je skutečně reálné riziko, kterému je třeba hrozit. A tento online obsah, to je problematika, která se výrazně posílila v posledních dvou letech návody eh, k útoku, eh, přihlášování se k útoku, instrukce, jak postupovat, eh, či oslavování nějakého útoku a jeho důsledku. Dobře víte, že spolupracujeme na dobrovolné bázi s některými velkými internetovými platformami. Spolupracujeme se zástupci členských států a se zástupci Europolu v rámci eh, Evropského internetového eh, fóra, tak abychom eh, omezili obsah, teroristický obsah online. Bylo znamenáno 60 tisíc příspěvků na u asi 130 poskytovatelů služeb a je tedy eh, orgány členských států eh, dostaly významnou eh, podporu, pomohlo jim to při čelení těm teroristickým útokům. A pokud jde o budování zkušeností Europolu, to samozřejmě přineslo pozitivní výsledky. Nicméně ten pokrok, eh, který eh, byl eh, dosažen na těchto forek na dobrovolné bázi, není dostatečně rychlý a dostatečně nedošli jsme dostatečně daleko. A my jsme poprvé tedy přikročili k tomu, že jsme navrhli legislativu EU, která vytvoří povinnost nejen pro členské státy, ale i přímo pro ty eh, platformy, aby eh, bojovali proti těmto specifickým hrozbám a eh, výzvám. Takže to je návrh komise, který by měl vytvořit tři nové povinnosti. Povinnosti pro ty platformy. Platformy budou muset povinně odstraňovat teroristický obsah v okamžiku, kdy dostanou příkaz eh, k odstranění od soudního orgánu nebo policejní složky. To je naprosto klíčové, eh, protože eh, ten teroristický obsah je nejzávažnější v těch prvních hodinách, po té, co se objeví. Takže tam ty linky eh, na tu propagandu jsou šířeny v prvních čtyřech hodinách a pokud se podaří toto odstranit, tak to je velice důležité. Za druhé, pokud eh, existují eh, důkazy, že ta platforma šíří teroristický obsah, budou přijata proaktivní opatření pro zjištění tohoto obsahu Eh, tak eh, aby nemohlo docházet eh, k jejich obnovenému objevování. Členské státy budou mít zdroje pro to, aby skutečně detekovali takovýto obsah a vydávali příkazy k odstranění. Zavedli jsme i na ochrana opatření, tak aby ten mechanismus fungoval Eh, správně, aby tam byly příslušné soudní opravné prostředky, eh, pokud to bude potřeba. My v žádném případě nechceme eh, cenzurovat svobodu slova. Zaměřujeme se na teroristický obsah, nelegální teroristický obsah, ať již offline či off- online. Většina platform by měla spolupracovat a tam bychom v takovém případě bychom nepotřebovali efektivní sankce a e, Tedy e, tady budeme řešit pouze systematické porušování e, příkazu k odstranění, tedy ne jeden či dva případy. Pouze v případě systematického porušování by mělo dojít k zásadním sankcím pro poskytovatele služeb až do určité výše obratu tohoto poskytovatele. A e, samozřejmě e, v rámci e, pokračování tohoto přístupu bychom se měli zaměřit na ty jednotlivé nástroje, které používají ty příslušné organizace, které zveřejňují teroristický obsah, které tedy podporují teroristické útoky, oslavují je nebo podporují budování struktur na základě nelegálního online obsahu, který musí být osraněn. A to je jenom jedna eh, z částí eh, toho eh, spektra kybernetických rozeb, kterým čelíme. A komise tedy rovněž prezentovala v rámci projevu předsedy Junckera balíček pro zlepšení ochrany a zabezpečení demokratických voleb. Ten návrh byl Eh, koncipován tak, abychom posílili a zabezpečili eh, zabezpečení, elektronické zabezpečení voleb eh, v členských státech, jich celá řada a blíží se rovněž volby do Evropského parlamentu v květnu příštího roku a chceme tedy tak všechny zapojit do toho, abychom zajistili, že Evropa skutečně bude připravena čelit jakýmkoliv rozbám tato navrhovaná opatření zahrnují eh, do, doporučení ohledně spolupráce eh, členských států v rámci zajištění eh, vnitrostátních voleb, spolupráci příslušných orgánů zaměřených na elektronickou bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, ochranu údajů a soudní orgány a rovněž chceme budovat Eh, celoevropskou eh, síť pro spolupráci v oblasti voleb, tak abychom nastavili příslušnou transparentnost eh, v rámci politické soutěže a budeme se obracet na orgány státní zprávy, politické strany, média, aby čelili těm hrozbám. Chceme řešit i e, stále rostoucí problém e, dezinformací, fake news e, v rámci těchto procesů. Bude třeba, aby platformy posílily transparentnost, důvěryhodnost online a aby lépe chránili uživatele, tedy nás, občany, a v následujících dnech by měl být vypracován s platformami etický kodex. Eh, je to boj, ve kterém musíme zvítězit, protože jinak ti, kteří chtějí narušit eh, demokratické eh, procesy, budou podkopávat důvěryhodnost, kterou tyto procesy máme a klademe. Všechny zúčastněné strany budou muset úzce spolupracovat na těchto návrzích. A já doufám, že budeme schopni eh, vycházet i z Europolu, který eh, soustředuje eh, ty příslušné odborné znalosti a je schopen čelit tedy kybernetickým hrozbám. Pak je tady konference na vysoké úrovni 15. 16. října zde v Bruselu, kde se bude řešit, jak lépe čelit těmto kybernetickým hrozbám. Obecně eh, konference, eh, komise má připraven balíček, eh, tak, aby se vycházelo z těch tří pilířů odolnosti mezinárodní spolupráce a boje proti těmto hrozbám. Je třeba přijmout opatření tak, abychom byli odolnější, abychom eh, lépe odolávali eh, útokům a byli schopni reagovat na eh, takovéto události a abychom měli skutečnou evropskou bezpečnost v oblasti kybernetiky a tady musíme vycházet i ze zkušeností ENISA. Agentura by měla být schopna reagovat na vzniklé krize, kybernetické útoky, Měla by vycházet ze spolupráce mezi členskými státy v rámci takovýchto útoků. Eh, samozřejmě eh, potřebujeme eh, pokračovat ve spolupráci s orgány státní zprávy, agenturou, tak, aby ty připravené plány byly funkční, operativní a fungovaly. Agentura rovněž bude zodpovídat eh, za eh, certifikační rámec v rámci EU, tak eh, abychom byli schopni vytipovat produkty, které splňují ty nejvyšší standardy. Cílem tedy toho přístupu certifikace na evropské úrovni je zajistit, že s orgány členských států budeme schopni pokrývat bezpečnostní potřeby v jednotlivých odvětvích. A já jsem přesvědčen, že Eh, potřebujeme eh, úzce spolupracovat, mít eh, tento certifikační rámec nejen pro naplňování vyšších standardů, ale abychom skutečně z té kybernetické bezpečnosti udělali klíčovou prioritu pro podnikatelský sektor, pro státní zprávu, pro veřejný sektor a vybudovali z toho konkurenční výhodu. Souběžně s tím je ale naprosto nezbytné přijmout příslušné kroky eh, v oblasti tedy eh, kybernetické bezpečnosti a eh, tedy čelení rozbám. A tady skutečně Europol musí sehrávat klíčovou úlohu. Musíme výrazně posílit tedy možnosti bojovat proti těmto hrozbám. Musí existovat významné sankce pro postihování takovýchto útoků. Vymahatelnost eh, práva je tady eh, zcela klíčová. Eh, samozřejmě je to velice obtížné. Dle Europolu 90 kybernetické trestné činnosti a vyšetřování mm, čelí celé řadě problémů při dokončení toho vyšetřování a proto musíme navázat na zkušenost Europolu a musíme Eh, nějakým transparentním způsobem eh, dokázat eh, zmapovat internetové stránky, IP adresy. Musíme sdílet zkušenosti v klíčových oblastech při detekce kapacit kybernetických hrozeb a musíme jít i nad rámec a e, zabývat se i trestnou činností, která je navázána právě na e, problematiku kybernetiky. K tomu potřebujeme e, podporu členských států, jejich orgánů, zpravodajských služeb a vyšetřování operativních analýz a využití expertů tak, abychom mohli využít tu přidanou hodnotu členských států v daných oblastech. Například na jaře tohoto roku byl eh, jeden významná platforma, eh, prodejní platforma, stala eh, paralizována, spolupracovaly na tom dánské a britské orgány a byly vyčleněny i zdroje Europolu, které čelily této hrozbě a ta hodnota toho útoku představovala asi 4 miliony euro. A to je jenom tak takový eh, jeden z příspěvků proti této rostoucí hrozbě. Musíme eh, posílit tedy eh, prosaditelnost práva v rámci důkazního břemena. Jsou tady elektronické důkazy, které velice často jsou napříč soudními systémy a musíme tedy posílit spolupráci soudních orgánů, tak abychom Eh, dosáhli eh, na přezraniční eh, důkazní břemena, či jsou to e-maily, zprávy a mohli to využít pro vyšetřování, případně obžalobu takovýchto závažných trestných činů a to v mnohem kratších lhůtách, než tomu bylo doposud v současné době eh, takový, takovéto řízení může trvat až 10 eh, měsíců, než eh, to tedy dospěje k nějakému konci a náš návrh spočívá v tom, abychom výrazně snížili takovouto lhutu, aby to trvalo 10 dnů, či dokonce 6 hodin v případě naléhavé situace. Jenom pár slov, pokud jde o Eh, financování terorismu, braní špinavých peněz, myslím, že to je věc, o které jste eh, diskutovali, byl to jeden z klíčových bodů. Eh, komise navrhuje, aby se lépe tedy řešila problematika financování terorismu a praní špinavých peněz. Chceme posílit Evropský bankovní orgán a jeho úlohu v této oblasti tak, aby měl odpovídající nástroje a e, mohl tedy e, sladit e, standardy v této oblasti. A v rámci širší strategie chceme posílit evropský rámec ochrany proti praní špinavých peněz u všech finančních institucí. Je třeba zajistit tedy finanční stabilitu a vyšší ochranu proti finanční trestné činnosti. Zároveň ale potřebujeme Eh, zaměřit eh, to naše úsilí na specifické výzvy, eh, především financování terorismu. Samozřejmě je tady ten nízkonákladový terorismus a ty samostatní pachatelé, ale i přesto by bylo chybou pustit finanční spravodajství a pokud jde o terorismus, to nadále zůstává velice důležité. My budeme chtít, aby orgány eh, prosazování práva eh, dostali eh, přístup k informacím k, o bankovním účtům v rámci potírání organizovaného zločinu a terorismu. Tato směrnice by měla posílit spolupráci mezi národními orgány prosazování práva a národními jednotkami finanční, finančního spravodajství tak, abychom vybudovali odpovídající eh, síť eh, národních jednotek finančních spravodajských služeb. Eh, ty návrhy musí být předloženy rychle, protože jsou velice důležité, ale rovněž se musíme zaměřit na další kroky a já si myslím, že bychom Eh, měli eh, nalézt nějaký eh, systém zmapování evropských teroristických sítí. Europol tady spolupracuje s americkými partnery při dohledávání těch finančních programů. Je třeba říci, že Někdy eh, nejlepší způsob, jak eh, nalézt tyto spravodajské informace, finanční spravodajské informace o evropských eh, občanech, velice často je obrátit se na americké orgány, které jsou lépe vybaveny pro řešení těchto otázek. A tady bychom měli tedy využít zkušenosti Eh, Europolu. Eh, co se týče eh, bezpečnosti, přeshraniční bezpečnost, tady i otázka sousedství a dopadu naší vnitřní bezpečnosti a komise tedy bude podporovat budování kapacit i v sousedních zemích, tak aby bylo možné potírat organizovaný zločin a terorismus a e, jsou tady e, agentury jako Eurojust, Stepol a především Europol, které by měly sehrát klíčovou úlohu a já tedy využiji tedy toho, abych poděkoval e, Europolu za výbornou odvedenou práci i v rámci spolupráce mezi členskými státy, orgány, partnery v západním Balkánu a i e, v dalších sousedních zemích, tak e, abychom společně mohli potírat e, organizovaný zločin, pašování zbraní či další aspekty eh, bezpečnosti. Zatímco udržujeme těsnou spolupráci s našimi partnery jako USA, Kanada, eh, upevňujeme spolupráci s mezinárodními organizacemi, eh, včetně NATO a OSN. A koncem loňského roku jsme předložili doporučení zahájit jednání o mezinárodních úmluvách, jak víte, mezi Europolem a řadou partnerských zemí, což by umožnilo výměnu osobních dat těmito zeměmi a doufám, že budeme moci eh, s těmito, v těchto um, jednáních eh, dobře spolupracovat. Nutnost mm, takovýchto dohod je eh, operativní, těsnější spolupráce při výměně osobních dat je nezbytná, abychom mohli řešit eh, fenomén zahraničních bojovníků, včetně určitých aspektů dvojího občanství nebo mm, dvojích rezidentů v EU a třetích zemích. Těsnější spolupráce orgánů činných trestním řízení řízení bude moci eh, samozřejmě aktivně objasňovat eh, teroristické, teroristické eh, cesty, respektive cesty teroristů za účelem spáchání teroristického atentátu a tak dále. A současně dodržovat lidská práva a současně tedy mm, umožní operativní spolupráci. Samozřejmě chceme informovat průběh průběžně Evropský parlament, výbor LIBE a e, velice rád podá, budu podávat průběžně zprávy parlamentu. Závěrem bych chtěl poděkovat Europolu e, před vámi všemi za vynikající práci v uplynulém období a to eh, den co den eh, při řešení těchto priorit a za podporu členským státům, vašim orgánům činným v trestním eh, řízení v rámci řešení těchto výzev terorismu, kybernetické bezpečnosti, kybernetického zločinu. Když budeme spolupracovat, budeme i lépe připraveni na řešení těchto výzev. Děkuji vám. Pane komisaři eh, eh, Kingu, děkuji vám mnohokrát za vaši rozsáhlou prezentaci a pan předseda Diaz Demera bude nyní pokračovat v řízení schůze. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečně děkuji, pane komisaři. Jako vždy, jste nadnesl důležité aspekty týkající se bezpečnosti Evropanů. A eh, rád bych eh, stručně ještě něco doplnil. Velice se mi líbilo, že jste zdůraznil, jak důležitá je parlamentní kontrola Europolu. Ano, my se toho zhošťujeme skrze eh, tento společný výbor. Existuje k tomu i odpovídající článek 51. Národní parlament a Evropský parlament to vykonávají spolu Europolu, tuto politickou kontrolu Europolu. A to je něco, co propůjčuje mnohem více legitimity této důležité evropské agentuře. A na, máte pravdu, pane komisaři, Europol potřebuje eh, nástroje, aby eh, mohl dále eh, realizovat tuto ideu evropské bezpečnosti. Za tímto účelem je potřeba mít i zdroje, osobní i finanční, tedy lidské a finanční. Teroristický obsah online. Eh, o tom jsme již slyšeli, jaké nástroje jsou zde k dispozici. Ale tyto obsahy se nesmírně neuvěřitelně rychle šíří z jedné platformy na druhou a proto potřebujeme opět nástroje eh, v podobě lidských zdrojů, potřebujeme odpovídající rozpočty a tak dále. V prohlášení předsedy Junkra eh, zazněl návrh, abychom byli schopni eh, během hodiny reagovat, to znamená vymazávat obsahy a podobně. A za tímto účelem potřebujeme skutečně zdroje. Je to skvělý nápad, musíme ho dotáhnout do konce a také zabezpečení voleb. Tady jde o zcela zásadní věc volby a jejich bezpečnost. certifikace eh, eh, bezpečnosti je eh, něco, co by skutečně mělo prohlubovat důvěru. A důležité je i zastrašování, respektive eh, odrazování eh, ti zlí zločinci, ať se nás bojí. A eh, dále pak potírání zločinu přeshraniční. To je určitý deficit, který pociťujeme a vy jste na to poukázal. Pane komisaři, je to tak my jsme se e, skutečně zabývali e, financováním terorismu, praním špinavých peněz a velice nás to zneklidňuje. E, také nám dělá brázky, že existuje už takzvaný levný terorismus. Terorismus, který vůbec ani nepotřebuje finanční zdroje, aby spáchal obrovské škody tady eh, skutečně musí finanční spravodajské jednotky eh, lecos dohánět eh, na národní úrovni existuje už odpovídající síť spravodajských jednotek, ale na evropské úrovni opět je ještě co dělat. Pokud jde o potírání organizovaného zločinu a vůbec zločinu obecně, je nutno vždy eh, respektovat eh, lidská práva a eh, chartu základních práv. Dámy a pánové, chci ještě jednou poděkovat panu komisaři a dovolte několik osobních úvah. Za prvé, nyní už nepočítáme s dalšími příspěvky, takže můžeme přistoupit k závěrům. Moje závěry práce, kterou jsme odvedli včera i dnes. Eh, závěry z včerejšího a dnešního dne budou vyvozeny a předloženy. Eh, ty se budou týkat pracovního programu Europolu a chtěl bych to ještě jednou zdůraznit. Pracovní program Europolu souvisí s tím, že Europol má i určité vybavení a e, to se týká nebo je zakotveno ve víceletém finančním rámci. Dále ochrana dat. Mm, e, o tom jsme dnes e, dopoledne hovořili a sice velmi podrobně. A příspěvky Europolu při potírání finančních zločinů, eh, zabavování výnosů z nezákonné činnosti, o tom jsme také hovořili, pan komisař King na to také poukázal. A ještě chci říci, že příští eh, schůze se bude konat v Bukurešti 24. a 25. března příštího roku a pan Smetanov bude zastupovat ve správní radě společný, respektive smíšený eh, výbor. Promiňte, opravuje se pan předseda. Eh, zasedání se uskuteční 24. a 25. února a dánská delegace bude mít možnost předkládat eh, návrhy na úpravy, ehm, eh, protože my jsme měli bilaterální zasedání velmi produktivní s dánskou delegací, která eh, mě naladila velmi optimisticky. Eh, Dánsko hraje a bude vždy hrát důležitou roli, pokud jde o bezpečnost Evropy. Dámy a pánové, pane předsedo, máte nyní možnost a příležitost uzavřít tuto schůzi. Vážený pane předsedo Diasi de eh, Mero, eh, vážený pane komisaři, dámy a pánové, my jsme skutečně dospěli k samotnému závěru naší schůze. Myslím, že jsme eh, téma projednali velmi důkladně a inspirativně. Chci poděkovat všem referentům včerejšího i dnešního dne chci také zejména poděkovat panu komisaři za účast a e, prezentaci. Pan Diaz de Mera již poukázal na příští zasedání, které se uskuteční v únoru v Bukurešti. Jsem si jist, že i tam budeme moci vést stejně tak zajímavé debaty a e, budeme moci e, rozvíjet dále podněty dánské delegace a od pana Cmetanova se dozvíme, jaké jsou novinky z správní rady Europolu. A chci také poděkovat nyní všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této konference, zejména výboru LIBE, ředitelství pro vztahy s národními parlamenty a samozřejmě i tlumočníkům, tlumočnicím a dovolíte-li i e, zaměstnancům e, rakouského parlamentního e, ředitelství za zdárný průběh této konference. Přeji vám všem ještě příjemný pobyt v Bruselu a bezpečný a příjemný návrat domů. Končím nyní eh, konferenci. Mohu ještě učinit prohlášení týkající se eh, zasedání v Bukurešti? Promiňte. Ráda bych ještě učinila prohlášení týkající se příštího zasedání v Bukurešti, pouze vteřinku. Yeah. Okay. Uh, just for you to know that this morning... Rumunský parlament dnes při transpozici směrnice o praní, boji proti praní špinavých peněz vypustil PEPS, tedy ty politicky exponované osoby. Možná, že když máme partnerský, partnerství s některými zeměmi a chcete mít příští schůzi v Bukurešti, tak byste to měli zohlednit jakou hodnotu má boj proti praní špinavých peněz v Rumunsku.